Um, Dobré odpoledne, vážení kolegové. A vítejte na výměně názoru se Simonou Vikári. Děkujeme, že jste, eh, paní kolegyně, mezi nás přišla. Paní Vikári je státní tajemnice pro hospodářský rozvoj a zastupuje Frederiku Greedy, ministrini pro hospodářský rozvoj přičemž je běžné, že na začátku každého předsednictví eh, přivítáme osoby, které budou nejvíce angažovány eh, s námi v práci. Samozřejmě eh, toto je o něco později než obvykle, protože formujeme novou komisi a reorganizujeme parlament, ale každopádně vítejte, víme, že toho máte na programu hodně Eh, nejprve tady bude hovořit paní Vikáry a poté nastoupí otázky. Eh, pakliže se prosím chcete na něco zeptat, ukažte nám, abychom mohli sestavit seznám řečníků. Prosím. Děkuji vám, vážená paní předsedkyně Ford, vážení předsedové, místo předsedkyně, europoslanci, europoslankyně. Je mi velkou ctí účastnice vašeho dnešního odpoledního slyšení a jsem vám velmi vděčná za pozornost, kterou přiřazujete tématům v mém portfoliu. Dnes odpoledne k vám promluvím zejména o hlavních liniích a našich prioritách, co se týká ochrany spotřebitele a technické harmonizace. Jsou to konkrétní oblasti, které spadají do obecnějšího konceptu jednotného trhu, e, o kterých pak prohovoří e, tajemník Sandro Goci. Dámy a pánové, toto je období velkých nadějí pro Evropu. Spotřebitelé od nových politických institucí očekávají programy a jasné znamení nových závazků. Italské předsednictví tato očekávání chce převzít a soustředit se na ně, přiřadit především důležitost eh, spotřebitelům na trhu. Když jsme sestavovali program svého předsednictví, rozhodli jsme se jít ještě nad rámec té tradiční opozice mezi spotřebiteli a firmami a chtěli jsme se více zaměřit na možnost vyvážení jednotlivých pravidel. Regulační návrhy, které jsme odsouhlasili, zejména ty, které se týkají bezpečnosti produktů a sledování trhu s produkty, jakožto konkrétní manifestace této myšlenky. Co se týká našeho programu, dovolte mi nejdříve proběhnout konkrétní iniciativy na ochranu spotřebitelů. Soustředíme se na dva aspekty. Na jednu stranu se soustředíme na e, stále nedodělané legislativní otázky, chceme dosáhnout pozitivních výsledků v jednáních, posunout se směrem k řešením a poskytnout spotřebitelům nová práva. E, na druhé straně se podobným způsobem zaměřujeme také na vytváření evropského systému kompetentních úřadů pro implementaci pravidel na ochranu spotřebitelů Eh, jak se uvádí v nařízení 2006 z roku 2004. Eh, vytvořili jsme konferenci, eh, respektive Připravili jsme konferenci 7. až 8. července v Římě, kde jsme jasně demonstrovali důležitost těchto kompetentních evropských úřadů za účelem řádné aplikace legislativy na ochranu spotřebitelů to je ten takzvaný systém na spolupráci za účelem ochrany spotřebitelů. Chceme tento systém dále prohloubit a chceme ji rozšířit také na digitální trh v takovém kontextu, který poskytne spotřebitelům plné záruky, zejména v přeshraničních případech, kdy ochrana spotřebitele v jednom státě nemusí být shodná s jiným státem. Myslíme si, že investování do takovéto infrastruktury posílí a zlepší imič sítě ochrany spotřebitelů, která už nyní eh, má hmatatelné výsledky v eh, podobě ochrany, prevence a eh, vynucování zákona. Co se týká nedodělaných témat, ráda bych vás informovala o stavu vyjednávání k nařízení o bezpečnosti produktů, a k nařízení o sledování trhu, která vlastně patří do stejného balí, které patří do stejného balíčku. Chtěla bych vyjádřit eh, poděkování paní Kristel Šaldemóze a všem ostatním poslancům Evropského parlamentu v tomto týmu, kteří s, velkou, s velkým nasazením připravili toto téma na projednání v prvním čtení v parlamentu. Doufáme, že tento text bude formálně novým parlamentem již brzy schválen. Hlasování parlamentu eh, posílilo naše přesvědčení v tom, že chceme obnovit svou snahu i v radě, která již více než rok na těchto věcech pracuje. Jsou to zejména témata, která e, jsme považovali a nadále považujeme za integrální součást e, tohoto legislativního balíčku. E, jsou to například nástroje na monitorování trhu s produkty a související nařízení. Uvědomujeme si, že otázka made in, vyrobeno v, je poměrně ošemetná, ale na druhou snahu se chceme podílet na dosažení co nejlepších výsledků na kompromisu v radě. Podle článku 7 musíme dosáhnout kompromisu, který by byl schodný pro všechny. První krok, který však není méně významný, byl dosažen díky tomu, že v pracovní skupině 16. Eh, září eh, v pracovní skupině pro eh, spotřebitele se o tom začalo hovořit a bude se o tom jednat i v následující pracovní eh, skupině v následujících dnech. První hm, čtení v Evropském parlamentu eh, byl schválen text, který umožňuje takové podmínky, aby takovýto text byl v podstatě platný i v novém funkčním období. Koordinátoři politických skupin bychom byli rádi, aby se eh, vyjádřili pozitivně, podobně jako tomu bylo v předcházejícím funkčním období. My chceme postupovat dále k formulaci kompromisu ohledně výsledků již bylo dosaženo za litevského předsednictví. V tomto kontextu italské předsednictví pořádalo Evropskou komisi o technickou analytickou studii o analýzu dopadu článku 7 Komise je ochotna eh, v krátkém čase takovou tu studii vypracovat na základě jednohlasného požadavku eh, skupiny pro spotřebitele, a to tak, aby se zabývala novými analytickými metodami, které jsou nezbytné k tomu, aby se postoupilo dál eh, na technické stránce. Je to významné k tomu, abychom dosáhli dohody na radě. A to je právě naše přání. Přáli bychom si dosáhnout dohody do konce našeho předsednictví u tak významného tématu. Co se týče, a nyní přejdu k druhému eh, vyjednávání, které probíhá návrh, eh, který se týká asistovaného eh, cestování my si přejeme dosáhnout politické dohody do konce semestru ohledně hlavních směrů, čímž bychom chtěli usnadnit dohodu v druhém čtení, eh, tak, jak je očekáváme eh, s Evropským parlamentem. Pracovní skupina pro spotřebitele postupuje dál Eh, velkým eh, tempem i na základě pozměňovacích návrhů od Evropského parlamentu. Hned jsme se zaměřili na hledání těch nejefektivnějších řešení, která budou umožňovat eh, překonat překážky týkající se pole působnosti a ochrany před nesolventností. Usilujeme o to, aby se zlepšila jednotlivá ustanovení takovým způsobem, aby eh, zde byla jasnější právní jistota a výkonnější eh, a efektivnější eh, rozdělení zodpovědnosti mezi jednotlivými ehm, subjekty, kterých se tento text týká. Co se týče rozlišování mezi Eh, balíčkem cestovním a asistovanými cestovními službami. Snažíme se najít takové řešení, které by učinily náklady pro jednotlivé eh, subjekty udržitelnými a přitom, abychom zachovali i vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. Budeme se zaměřovat také na úroveň harmonizace na základě pragmatického postupu eh, veškerou ideologii eh, stranou chceme ponechat tak, abychom dosáhli plné harmonizace, kde jen to je možné. První pozitivní výsledky eh, v této pracovní skupině pro spotřebitele nám umožňují, abychom s důvěrou očekávali další pokrok. A to, že se nám podaří dosáhnout našeho programového cíle. Jakmile nastanou podmínky, budeme zahajovat s Evropským parlamentem neformální kontakty. V této perspektivě eh, pozorně eh, sledujeme, eh, jak bude postupovat dál zpravodaj Evropského parlamentu a jeho tým. A nyní budu hovořit o iniciativách týkající se technické harmonizace, konkrétně u legislativních témat, která ještě nejsou dořešena. Italské předsednictví věnuje obrovskou pozornost návrhu na řízení o KORT, což je zásadní k tomu, aby se snížil eh, co možná eh, nejvíc počet mrtvých či zraněných eh, při nehodách na silnici. Máme číslo 112 a díky tomuto využití čísla bude možné i snížit náklady na pomoc poskytovanou na asistenci, a také redukovat infrastrukturu SOS na eh, silnicích. Rada pro konkurenceschopnost 26. května přijala základní směry u textu, tak jak byl předložen řeckým předsednictvím, a to bude náš základ pro další vyjednávání s Evropským parlamentem. Cílem italského předsednictví je co možná nejdříve se dá do vyjednávání s Evropským parlamentem, tak abychom dosáhli rychlé dohody v druhém čtení. Za tímto cílem chceme také poděkovat za odvedenou práci u takto významného tématu paní Sehnalové a doufáme, že s ní budeme moci nadále eh, spolupracovat eh, v plodném dialogu, abychom dosáhli textu, který bude obecně sdílen. Co se týče návrhu nařízení o postupech pro reimatrukulaci vozidel, Rada ještě nedošla ke shodě ohledně návrhu nařízení. To je třeba eh, poznamenat. Některé členské státy totiž eh, nebyly eh, spokojeny s možnými negativními dopady do mm, tohoto systému na národní daňové systémy. My tedy očekáváme výsledky analýzy, kterou komise vypracovává na základě žádosti rady, abychom znali, jaké fiskální a administrativní, administrativní mm, dopady to může mít na vnitrostátní úrovni. Na základě těchto výsledků pak chceme hledat maximální koncensus mezi členskými státy nad textem, tak, abychom mohli zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem a dosáhnout přijetí návrhu v prvním čtení. V sektoru technických norem chceme také připomenout, že italské předsednictví chce postupovat s další prací s radou u třech nedávných návrhů Eh, které se týkají sladění norem. Jedná se o nařízení, eh, o tažných zařízení, eh, potom je to osobní ochrana a nařízení u plynových zařízení. A to tak, abychom dosáhli takového textu, nad kterým se můžeme shodnout, aby lotyšské předsednictví následně mohlo vyjednávat s parlamentem. Děkuji vám za vaši pozornost a samozřejmě se vám k dispozici, abych mohla odpovědět na vaše eh, dotazy a případně detailněji se změnit o tématech, eh, která jsem nyní nastínila. Děkuji. Well, that was a very... Tak to mm, bylo velmi podrobné shrnutí eh, programu jak předsednictví, tak také našeho výboru. Eh, zatím tady máme pouze jednoho, kdo se chce na něco zeptat. A první je Andreas Schwab za EPP. Eh, děkuji vám, paní předsedající, paní ministrině tak eh, je pravda, že se scházíme poněkud eh, se spožděním, ale přesto vám eh, děkujeme, že jste přišla za námi. Já jsem vás už poznal v Bruselu a to, jak funguje vaše předsednictví a přeji vám za svou frakci mnoho úspěchů ve vašem předsednictví. Já bych se chtěl zastavit u některých témat, která jste načla ve svém představení. Tady vlastně vidíte, eh, jak obtížná technická jsou naše témata. Eh, ten jedno téma, které mě zajímá, je e-call, čili volání na číslo 112. Eh, právě kolega Coelho, který tady není, jsme se spolu bavili o tom, proč rada chce změnit návrh parlamentu eh, na mnohých místech a nevíme, proč eh, jsou považovány to změny za nezbytné, protože domníváme se, že ta 112 by měla fungovat po celé Evropě. To znamená, eh, také turisté v Itálii by toho měli moci využívat a mm, v rádě se to pořád tak nějak odsouvá. A dále jste správně hovořila o souhrných eh, turistických nabídkách, ty takzvané paušální cesty. Eh, já se tedy ptám, zda eh, také ze strany rady by možná stalo za to dát dohromady směrnici o těchto e, turistických balíčcích a na druhé straně o směrnice o právech cestujících, poněvadž ony souvisí a možná, že když by se eh, tyto eh, texty spojily tak, jak jsou, nastaly by velké problémy. Já si myslím, že Itálie jako důležitá turistická destinace eh, by měla prospěch z toho, kdyby se s tím něco udělalo. My si přejeme, aby měli tedy turisté lepší a kvalitnější e, výběr. A ještě třetí bod, e, paní předsedající, e, co se týče směrnice o bezpečnosti produktů, to říkáte, že to balíček, že hledáte vhodný kompromis, což je dobře, a já myslím, že bylo dobré, kdybychom se spolu bavili o tom, jak by tento kompromis měl dopadnout, protože to se stává málo, kdo, málo kdy. Takže moje konkrétní otázka, existují už eh, jednání v tomto směru? Výsledky asi ještě ne, ale jednání už by probíhat mohla. Děkuji vám. And one more question from Anna Maria A ještě paní Koraca Bild má otázku. Eh, děkuji. Děkuji vám za vaši prezentaci. Všechno to jsou velice důležitá témata a my jsme jim věnovali obrovskou pozornost za minulého mandátu také. Já bych se vás chtěla zeptat, jaká je vize Evropského přezdící, protože Ministerstvo pro ekonomický rozvoj se eh, nezabývá vnitřním trhem a to je pro nás jaksi hm, proti, eh, to si protiřečí protože my jsme rozvíjet ten potenciál, který zde je, to již bylo dokázáno z mnoha stran, komisí a dalšími, Například dnes dopoledne se zde hovořilo o tom, jaká, jaké by byly náklady na nedostatek EU nebo na neexistenci. E, to všechno se týká také ekonomického rozvoje, kolik pracovních míst znamená Evropská unie a tak dále. E, dochází ale k tomu, že se dvakrát nebo víckrát se něco certifikuje a tak. Ehm, my máme mít svobodnou, ehm, svobodný pohyb pracovníků, zboží, eh, služeb, eh, ale je tu ještě tisíc různých omezení, které jsou způsobovány různými eh, regulacemi. Jak může Ministr, který je na Radě pro konkurenceschopnost nebo pro hospodářskou soutěž, jak, jak je možné, že se nezabývá těmito tématy? To je přece právě růst, tam jde o růst. A my se právě na tomto tématu tolik pracovali. Nám šlo o to, abychom vnitřní trh spojili s evropským semestrem, eh, abychom vnitřní trh eh, spojili se strategií 2020, která se nyní naštěstí otevírá a to je velká příležitost. A abychom do té peer review, do, toho, um, do té vzájemné spolupráce mezi státy toto všechno také začlenili. Prosím vás, můžete mě pomoci se v tom vyznat. E, směrnice o e, službách není součástí ekonomického e, rozvoje. Já to nějak nechápu. Můžete mi to vysvětlit? Děkuji. Eh, takže eh, nejdříve prosím o odpověď na tyto dvě otázky a potom vezmu ještě další dvakrát dvě, neboť máme čtyři přihlášené do debaty. Takže pokud nikdo další, dobře, tak to uděláme tak, jak jsem právě řekla. Takže teď, eh, teď ty první dvě a potom budou další. Děkuji vám. Ok. Eh, grazie. Děkuji vám za tyto dotazy. K té první otázce od kolegy Andrea Andrease Švaba. To byly tři dotazy. Ty nás stimulují k tomu, abychom lépe vyjádřili všem spočívá naše práce. Nepůjdu podle pořadí eh, těch dotazů, o kterých jste hovořil, začnu tou třetí otázkou. Ohledně kompromisu neboli k jakému jednání či k jakým rozhovorům došlo. Rozhovory začaly probíhat eh, okamžitě od počátku italského předsednictví ministr Guidi, náš pan ministr, který bude přítomen v Bruselu eh, od zítra na eh, Radě pro hospodářskou soutěž. Okamžitě začal jednat, zejména s členskými státy, které eh, i v parlamentu se projevily proti přijetí těchto nařízení a byly zjištěny a studovány některé aspekty, některá témata, která by se mohla lépe zpracovat za italského předsednictví a která leží na srdci některým státům, a to proto, aby se v rámci vyjednávání našla možná řešení pro témata, o níž jsem dnes hovořila, ale také pro další témata, která jsou součástí oblastí, jimž se věnuje Rada pro hospodářskou soutěž. Vykonávají tedy veškeré úsilí, které je možné v rámci jednání a na radě, tak, aby došlo k vyřešení, do, aby došlo k nějakému rozhodnutí do konce italského předsednictví, nebo alespoň, aby vyjednávání byla výrazným způsobem tlačena eh, vpřed, aby následující předsednictví tedy mělo již nějaký text. My očekáváme samozřejmě, jak se vyslí Evropský parlament, ale na radě. Jak mohu opakovat, eh, se objevily eh, potíže. Italské předsednictví a eh, použijí nyní právě toho, co, se, co řekl pan Šváb a možná budu hovořit detailněji. Italské předsednictví žádalo analytický příspěvek. Na základě prvních eh, poznatků komise by to mohlo, mohla být technická studie. Nebylo naší iniciativou o toto požádat, ale my jako italské předsednictví se přijali zodpovědnost na základě jednohlasných požadavků delegací jak byly vyjádřeny na té pracovní skupině pro spotřebitele, aby tedy vznikla tato analýza, kterou my také považujeme za důležitou proto, abychom následně eh, mohli pokračovat další práci v této pracovní skupině. Třeba, že některé delegace trvají na tom, že zapotřebí mít také studii dopadu, jednohlasně vyjádřili eh, vůli, jste eh, mít také dodatečné studie a na základě této vůle a ochoty komise jsme tedy formulovali náš požadavek. Tato iniciativa, to bych ráda mm, jasně vyjádřila, nemůže být eh, chápána že by se spochybňoval eh, spochybnila pozice parlamentu článku 7, protože Evropský parlament přijal eh, text, nepotřeboval specifické hodnocení dopadu a je zcela legitimní, aby Evropský parlament eh, odmítl takovýto požadavek, protože své stanovisko již Evropský parlament vyjádřil a je tedy právně mm, již dán. Ohledně balíčku eh, nebo těch cestovních balíčků, pro růst v Evropské unii je zásadní, a to říká Italka, která ví, jak je důležité poskytovat stále kvalitnější služby turistům a být schopni plnit očekávání turistů kteří navštěvují svět a hodně navštěvují Itálii. Musíme však rozlišovat mezi dvěma kategoriemi. A my chceme napomáhat dynamické povaze celého sektoru. Ehm, hospodářské subjekty už dokázaly využívat ehm, změny a transformovat se v prodeji. Dochází k modifikaci tedy. A my chceme brát v úvahu ty modely, ve kterých toto odvětví už eh, investuje a které jsou eh, důležité pro spotřebitele a pro další dynamiku trhu. My nechceme poškodit toto odvětví. Naše úsilí se zaměřuje přesně naopak, aby se zlepšily podmínky pro růst v tomto odvětví. A usilujeme o to, aby byly revidovány podmínky, ať už se eh, jedná o rozdělení eh, nákladů, tak o dalších podmínek mezi jednotlivé aktory, tak aby to bylo rovnoměrné. A budeme bdít nad tím, abychom udrželi stálou ochranu spotřebitelů. Eh, paní Koráca Bild bych chtěla odpovědět. Eh, problém, o kterém jste hovořila, je znám. Dotkla jste se tématiky, která je pravdivá, je nám známa. Pan ministr Guidi právě proto zítra na Radě pro hospodářskou soutěž bude žádat o posílení eh, v oblasti průmysl a růst, protože chceme dosáhnout rozhodnutí Bruselu tak, aby se jednalo na základě dopadu na růst a zaměstnanost a také na ochranu spotřebitele, jde nám také o růst eh, pro podniky. A důležité je, že my jako předsednictví chceme co nejdříve dosáhnout toho pro naše občany, aby byly i z normativního a procedurálního hlediska dokončeny reformy zaměřené na rozvoj a blahobyt našeho kontinentu. Ohledně strategie 2020, tam eh, připouštíme, že je velice důležité eh, dokončit vnitřní trh a právě zítra se odehraje rozprava mm, na Radě pro svazkou soutěž o tomto tématu. Souhlasím s vaší analýzou, paní Korát Sabilt, neboli Odmítám eventuální hypotézu, že by růst se odehrával výhradně se širšími zdroji. My se snažíme jako italská vláda maximálním způsobem přispět k této diskuzi. různým odvětvím vlády jsme delegovali eh, tato témata. Pan Godzi samozřejmě bude moci plně eh, eh, vysvětlit tuto vizi. Tak, abychom pracovali na dvou rozdílných frontách, které však úzce souvisejí s růstem. Protože ta vize je komplexivní, komplexivní, komplexní. A Ministerstvo pro hospodářský rozvoj 15. října, to vám již mohu sdělit, eh, chystá tedy eh, radu ministrů její zasedání v Itálii. A na tomto zasedání chceme přijmout taková opatření, která eh, by měla přizpůsobit eh, naše země eh, trhu a potřebám eh, i za pomoci orgánu antimonopolního, což je vynikající orgán v Itálii. A ve spolupráci s, italsk, pardon, se, s mezinárodními evropskými normami a tedy na základě spolupráce mezi ministerstvem a rady eh, chceme takto eh, dosáhnout uplatnění této reformy. Ono to sice může znít eh, trochu zvláštně, nicméně zde dochází k určité kompenzaci a spolupráci Eh, takže i u tohoto tématu, u směrnice o službách, protože směrnice o službách eh, je téma, o kterém se detailně vyjádří i pan ministr Goci. My jako Itálie eh, považujeme toto za velice důležité a na italské vládě by 15. října měl být tento text schválen. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní eh, paní Maria Krapa. Care de la bun început vreau să... Děkuji vám. Eh, paní eh, náměstkyně, my opravdu máme veliké očekávání spjaté s vaším předsednictvím a doufáme, že přinesete přidanou hodnotu za vašeho předsednictví. Mám několik eh, konkrétních eh, dotazů a očekávám a doufám, že dostanu eh, také konkrétní odpovědi. Italské předsednictví má, prosím vás, konkrétní řešení, které se týká bezpečnosti výrobků. To je pro mě velice důležité téma. Nemám na mysli jen bezpečnost výrobků v rámci vnitřního trhu. Evropané spotřebovávají i produkty, které nepocházejí z EU. To se stává velice často. A na základě konstatování, která jsem doposud vyslechla, si myslím, že normativní eh, zákroky, které my můžeme navrhovat, abychom chránili spotřebitele a zaručili jim, že eh, výrobky, se kterými se setkávají, eh, alespoň ty, co pocházejí z Evropské unie, jim nespůsobí žádnou újmu, tak eh, musím říct, že v některých normách pro evropské eh, produkty a neevropské produkty nacházím určitou nevyváženost. Jak se tedy zachováme vůči, vůči bezpečnosti? Jak budeme zachovávat na jedné straně bezpečnost spotřebitele a na druhé straně mi leží na srdci také ochrana pracovních míst v Evropské unii. Pokud nahradíme výrobky, které vyrábíme my, výrobky, které jsou vyráběny ve třetích zemích, musíme také poskytovat odpovídající záruku bezpečnosti. Má italské předsednictví nějaký návrh, který by se týkal ověřování bezpečnosti produktů, které vstupují do EU? Děkuji. A Marco Ciulo. Marco? Marco Ciulo. Salve. Grazie, Presidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych také chtěl navázat na koncepci ochrany spotřebitele a ochranu trhu. Spotřebitel, informovaný spotřebitel může zaručit hospodářský vyvážený rozvoj. Je tedy eh, možností nebo příležitostí, jak může se rozrůst bohatství v rámci EU. Jak už bylo eh, řečeno, Evropský parlament se snažil konkrétně indikovat, co by mělo být na etiketách výrobků. Je si tedy vědom e, toho, že občané by měli vědět, co vlastně kupují. E, první pokus v roce 2010 nevyšel, e, zastavila se celá tato akce na radě a nyní se o to pokoušíme znovu. Neradi bychom se ocitli ve stejné situaci. Proto se vás ptáme, jako Evropský parlament, eh, když chceme chránit spotřebitele, chceme stejným způsobem také žádat eh, od eh, Rady za italského předsednictví, aby jednala stejným způsobem. Děkuji. Thank you, Mr. Tula. And one more question from Děkuji. A ještě Marlene Misi, poslední otázka. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Um, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vím, že italské předsednictví přisuzuje vysokou důležitost efektivnímu rámci financování. A já bych se chtěl zeptat na malé a střední podniky. My víme, jaký je jejich význam pro ekonomiku a že italské předsednictví jim přikládá velký význam. Mě by tedy zajímalo, jestli budou mít stejnou prioritu eh, při usnadňování přístupu k penězům, ale k penězům, které nejsou drahé. O to nám jde protože my zde máme sice fondy pro malé střední podniky, ale ta byrokracie s tím spojená a cena, která, kterou by se zaplatit, tak to často způsobuje, že si to prostě nemohou dovolit. Takže já se ptám, co chce učinit italské předsednictví vzhledem k dostupnosti, k byrokracii a pokud se týče těch, kteří stanovují pravidla pro eh, přístup k těmto penězům, tak to jsou obvykle lidé, kteří nemají moc ponětí, jak to na trhu chodí. Příklad. K podmínkám eh, patří, co já vím, například toto. Pokud se někdo snaží vybudovat eh, malý podnik, třeba maloobchodník, tak samozřejmě si může Eh, připravit budovu, nějaké kapitálové investice, ale už si nemůže nakoupit zboží. Takže tam je skutečně ty peníze jsou ještě omezeny, pro co to může použít a v podstatě proto nejdůležitější ty peníze nejsou k dispozici. Paťnač taková jsou pravidla. Takže já bych skutečně chtěla pozbudit předsednictví, aby se zaměřilo do detailu na ty podmínky a aby eh, byly tedy podmínky praktičtější, než jsou. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že je eh, důležité, abychom si uvědomili, že toto je spíše práce pro Ekon a eh, některé další výbory. Protože nám jde spíše o všechny, kteří se pohybují na, na počtem trhu. Tak eh, vezmeme ještě další otázky, nebo odpovíte nejdříve? Odpovíte, dobře. Eh, Děkuji mnohokrát. Eh, pan Grapin především za to povzbuzení pro italské předsednictví a za důvěru, Snažili jsme se najít co nejpragmatičtější řešení ohledně bezpečnosti produktů vstupujících na naše území. A z toho důvodu, stejně jako Itálie, je znám naše stanovisko jako naší země, nehledě na italské předsednictví, ohledně ochrany článku 7 a nemožnosti oddělování eh, dvou nařízení, těchto dvou nařízení. My jako italské předsednictví mm, nechceme oddělovat tato dvě nařízení, jenom abychom postoupili dál. Pro nás je důležité hájit tuto pozici a do samého konce se tímto budeme řídit. A to chceme zastávat i na radě. Tuto pozici budeme hájit až do konce s veškerým úsilím, abychom dosáhli uskutečnění možných vyjednávání a našli nejlepší možný kompromis. Doufám, že tímto způsobem lze mm, chápat tedy to, že italské předsednictví eh, souhlasí eh, s těmito technickými studiemi, Eh, které mají na pomoci tomu, aby se odblokovala situace a vyjednávání se pohnula vpřed. Co se týče ochrany a informačních eh, aspektů, je zapotřebí, aby jasná značka umožnila spotřebitelům eh, poznat, že určité produkty znamají, znamenají zaručení bezpečnosti a eh, účinnosti pro podniky. Tu mohou být různé mm, dotazy mm, ohledně podniků a eh, břemen, která to na ně může klást. Můžete se na to ptát eh, a já případně to mm, ještě detailněji vysvětlím. Nicméně toto eh, břemeno, toto zátěž, kterou na sebe vezmou podniky, musí vést k tomu, aby tedy eh, přizpůsobili své výrobky potřebám bezpečnosti a tyto náklady jsou ospravedlněny vůlí podniků posílit svou přítomnost na trhu, aby byli konkurenceschopnější oproti e, falšovaným e, produktům. Ale především jde o to, abychom pomohli podnikům být více konkurenceschopné, aby investovali do výzkumu a do inovací. To je náš pohled na věc. A Tímto směrem se ubíráme, protože se domníváme, že právě to je pozice, kterou je zapotřebí hájit a víme, že bude zapotřebí přijímat eh, kompromisy, pokud budou navrženy na základě dalších detailnějších eh, jednání o různých eh, pozicích, například v různých odvětvích, pokud by tedy ta, takovýto návrh kompromisu se vyskytl panu Marku Zulovi myslím, že bych mohla odpovědět podobně, jak jsem odpověděla paní Grappini. A chci eh, poděkovat také také za vnímavost ochotu spolupracovat a snahu hledat co možná nejlepší řešení pro celou Evropu a také na základě e, zkušenosti zemí původu. Třeba, že ještě nebylo možné vyřešit otázku Medinu. Chci e, zopakovat, e, pane poslanče, že opravdu do poslední chvíle chceme vynakládat veškeré možné úsilí na to, abychom dosáhli dohody. A věříme, že když se podaří překonat eh, ideologické pozice, bude snadné opětovně najít eh, všeobecnou ochotu, kterou je zapotřebí projevit také činy v Evropském parlamentu, tak, aby se nalezlo kompromisní řešení. Aby to tedy nebylo chápáno jako ochrana nějakých stranických zájmů paní eh, poslankyni Mici o malých a středních podnicích bych chtěla eh, říci, eh, že zasedání v Nápoli se bude zabývat právě snadnějším přístupem k financování pro malé a střední podniky. A program COSME je pro nás poměrně pozitivně hodnocený a domníváme se, že jde tím správným směrem. Samozřejmě vy eh, znáte tyto otázky lépe než eh, já ještě. A chceme jak to spolupracovat s Evropskou investiční bankou. A v horizontu 2020 chceme mm, ve spolupráci se strukturálními fondy takto pokračovat. Na základě zkušeností, které můžeme přinést z Itálie, ale to je zkušenost, kterou znají i jiní, eh, v Itálii, eh, v celé Evropě podniky se potýkají s obrovskými potížemi eh, v přístupu k úvěru. To je dobře známo. Nejde jim o financování jen proto, aby mohli vynaložit peníze aby se dostali tedy ke zdrojům, které by byly chápány jako otevřená peněženka. Jde o to, aby tyto prostředky byly zaměřeny výhradně na udržitelný rozvoj, což vyžaduje inovaci. Evropské podniky si nyní kladou tyto otázky, takto přemýšlejí. Ehm, jsou vynakládány prostředky například na startupy. Eh, tam se měli obrovskou reakci u mladých lidí, kteří jsou silně přesvědčeni ehm, v, ve své eh, schopnosti, v, v prospěšnost průmyslu, zaměřují se například na hm, patentové činnosti. A my také chceme tedy hm, posilovat eh, tuto oblast, tedy jak patentů, tak startupů, eh, což jsou eh, aspekty, které by sotva mohl řešit malý či střední podnik, kdyby neměl mm, přístup k podnikům, pardon, k prostředkům. Potom je tu Small Business Act. Cílem je usnadnit přístup k financování, tedy k úvěru pro malé a střední podniky. Chci využít této příležitosti, abych poděkovala za odvedenou práci na Small Business Act. To byl velice důležitý text pro eh, všechny evropské státy. Thank you. The last two questions are from... Děkuji a ještě poslední dvě otázky Katrin Staller a Sergio Koferati. A myslím, že jste úvodem řekla, že počkáte, až eh, zde bude zpravodaj eh, pro eh, ty souhné nabídky dovolených a cest. A to je, myslím, právě Sergio Koferaty, takže to je výborné. Takže Katrin Styler. Děkuji, paní předsedající, a děkuji paní ministrini za to, že mezi nás zavítala. Já bych se chtěla zeptat na tu problematiku Smart Cities a digitální agenda, poněvadž my jsme zodpovědní za společný trh a zajímá nás samozřejmě zaměstnanost a růst. Čili eh, zajímalo mě, jestli k tomu můžete něco říci, poněvadž já jsem se právě vrátil z Manchesteru ze stranického sjezdu a eh, tam se hodně hovořilo o digitálním městě a čili mě by zajímalo eh, v podstatě, co vy si o tom myslíte. Není pan Konferaty? Děkuji. Já mám takový spíš než dotaz, takové doporučení. My, co tady sedíme, se domníváme, že vnitřní trh je velice důležitý a za předchozího mandátu jsme hodně usilovali o to, abychom do evropského semestru začlenili také zprávu o třetím pilíři. Nejedná se tedy o makroekonomické, makroekonomickou politiku, ale tedy nejen o činnost týkající se výboru EMPL, ale i vnitřní trh. Dosáhli jsme tedy již prvotního výsledku. Podle mého je zapotřebí ještě konsolidovat. A já v tom chování a v hodnocení ze strany Rady a komise velice často zhledávám podhodnocování významu e, jednotného trhu. Uvedu jen dva příklady. Dnes se hodně hovořilo o Medinu. Medin není jen ochrana spotřebitele. To je velice důležitá věc. Jde o vystupovatelnost, eh, o zodpovědnost, ale Medin, tak jak bývá nazývan, já bych tomu raději říkal vysledovatelnost. Tam jde také o transparentnost pro konkurenci. Pokud všichni eh, výrobci musí plnit stejné e, podmínky, tak si já mohu jako spotřebitel informovaně vybrat. Budu znát tento výrobek a budu vědět, že mezi výrobci není poškozena e, konkurence tím, že jeden jedná podle pravidel určitého typu a jiný e, podle jiných pravidel. To můžeme říci i u, u jiného tématu, to jsou veřejné zakázky. Veřejné zakázky potřebují společná pravidla, o tom jsme hodně diskutovali a shodli jsme se na tom, veřejné zakázky jsou zásadní pro politiku růstu. Politika keynesiánská prochází především přes veřejné zakázky. Ty musí být schopny podněcovat soukromé investice. To jsou tedy důležité prvky, které jsou vzájemně propojeny. Jedná se o makroekonomickou politiku a výsledky naší práce. Mezitím není přímý přechod, ale velice rozsáhlé pole působnosti, které je definováno dynamikou, působením a požadavky trhu. A já bych byl rád, kdyby Rada a komise to prostě vzali na vědomí, aby tedy eh, nespochybňovali, jak už se dříve stalo, udržování a hodnotu eh, třetího pilíře. My možná eh, proto máme ještě další argumenty, protože se tím zabýváme do hloubky. Ale je zapotřebí, aby toto téma bylo náležitě reflektováno. Aby, jak doufám a jak si přeji, abychom dosáhli eh, vyřešení. A zdá by to byl tento třetí pilíř takto pojímán, protože je tu objektivní pojítko a to má veliký význam. Za eh, italského předsednictví tedy přeji, a si přeji, abyste nám pomohli prohlubovat toto vědomí pro nás, kdo zde sedíme, kdo zde pracujeme v tomto prostoru, je to jasné, je to důležité pro všechny v Evropské unii. Thank you, Sergio. And just because I think I've made... Děkuji, Sergio. A e, eh, abyste nekomplikovala, ano, vy jste jedním ze stínových zpravodajů, nikoli eh, zpravodajem na e, tu problematiku package tourism. A to je důležité, my tedy opravdu budeme muset počkat, až zde bude ten hlavní zpravodaj, abychom si o tom mohli popovídat více. Takže prosím. Samozřejmě. Eh, pane Koferati, chci odpovědět se stejným zaujetím eh, pro věc a se stejným přesvědčením. To, co jste vyslovil, to není otázka, ale spíše konstatování a úplně souhlasím s vaší analýzou. Alespoň já osobně Sdílím eh, tento postoj a směřuji eh, svou práci přesně tak, jak jste řekl. Je pravda to, co jste uvedl o bezpečnosti pro spotřebitele. Možná jsem to neřekla úplně jasně z svého původního eh, projevu, ale Medin je velkou příležitostí pro podniky právě proto, aby mohli lépe odolávat a vést e, e, hospodářskou soutěž e, v takto širokém trhu, a aby zde byla transparentní situace ohledně konkurence, a aby zde byly jasné předpoklady pro podniky, ohledně toho, jak investovat, jak být stále technologicky a inovačně připraveni k čelení globálnímu trhu. Eh, pan Steyer se ptal na inteligentní města e-smart city. To je téma, o kterém jste hovořil to tak chápu. Pravděpodobně vaše město, o kterém jsme se zmiňoval, by mohlo sloužit jako ponaučení ohledně osvědčených praxí, a které je správné přijímat i na evropské úrovni. Italské předsednictví hodně věří v nalezení správných doporučení a řešení na evropské úrovni a také trochu navazuje na horizont 2020. To je velice důležitý přepoklad, totiž kterému věnovali velkou pozornost jednotlivé členské státy, veřejná zpráva i podniky. Pro nás tedy tento model má být eh, realizován a za patřičných korekcí také šířen, a to tak, abychom nalezli, pokud se ohledneme zpět, abychom nalezli tedy ty Eh, pokrokovější, eh, pokročilejší eh, řešení a na jejich základě, abychom mohli podporovat další kroky, které by mohly dosáhnout toho, že všechny členské státy a všechna města budou schopny dosáhnout dosáhnout tedy té rychlosti požadované ve Smart City. a budou moci využívat kvality a potenciálu, který již existuje eh, v Evropské unii. Ještě lépe to snad vysvětlím takto. Jsme přesvědčeni ve všech evropských zemích, eh, by sice mohl být poskytnut jednotný model, ale za takové flexibility, která bude umožňovat ne aplikování stejných řešení, ale využití těch kvalit, které se přirozeně vyskytují na některém území. Víme, že je to veliká příležitost k tomu, jak trochu přepsat logistické uspořádání například vlastních služeb, když hovoříme o dopravě například. V některých eh, místech je snadnější podporovat komunikaci online, a takovouto službu občanů například prostřednictvím mobilních telefonů, a současně ale musíme také vědět, že tyto služby jsou e, reálné. V některých evropských zemích bohužel se ještě stává, že, že frekvence e, veřejné dopravy je taková, že a právě proto je zapotřebí změnit něco také ve zprávě, že tedy tato frekvence, je, ehm, se kterou mají přijíždět eh, veřejnoprávní prostředky, je sice zapsána někde, ale neodpovídají realitě. Neměli bychom tedy stanovit eh, stejné chování pro všechny, ale jednotlivým územím bychom měli umožnit, aby využívali tento inteligentní systém mm, městský tak, aby mohli využít eh, místních tendencí ve svém vlastním území. A to tak, aby dané území bylo soběstačné v těch službách, které eh, poskytuje. A pak tedy eh, lze postupovat trochu uniformnějším způsobem. Děkuji. To jsou, myslím, už veškeré otázky. Je velmi zajímavé slyšet vás hovořit o rychlosti přijímání digitálních technologií. A pokud víme, tak Itálie vždy byla, bude jedním z nejrychlejších jaksi a příjemců nových technologií. E, budeme se od vás poučovat také v případě projektu Smart City a doufejme, že se vám bude dařit přizpůsobovat se novému digitálnímu světu. Děkujeme, že jste k nám přišla. Eh, máte na pořadu jednání, pořadu dnes spoustu témat a Hovořila jste o celé řadě velmi zajímavých témat, která sice nejsou nutně e, v portfoliu tohoto výboru, ale o to jsou zajímavější. Děkujeme vám ještě jednou, hodně štěstí do těch příštích tří měsíců a čtyř dní e, úkolů máte celou řadu. Doufejme, že se vám bude dařit. Díky. Grazie a tutti voi. Noi... Ještě vám všem chci poděkovat, opravdu to usilíme ze všech sil. Nevíme, zda se nám podaří eh, realizovat všechny naše eh, sny, ale budeme se snažit eh, pokročit alespoň dál v těch tématech, která byla nakousnuta za předchozí předsednictví.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 Vítejte ve výboru IMKO, pane Goci. Eh, pan Goci je stálý eh, tajemník pro evropskou politiku. Obvykle by předsednictví přicházelo, já už jsem to zde dnes jednou říkala, na začátku vašeho půlročního období, ale vzhledem k změně komise a všemu tomu ostatnímu přicházíte jaksi až v polovině vašeho období, takže vše vede k tomu, že vlastně už teď máte před sebou jen velmi krátkou část vašeho velmi nabitého italského předsednictví, ale děkujeme vám přesto mnohokrát, eh, že jste mezi nás přišel a eh, budeme se těšit na velmi úzkou spolupráci s italským předsednictvím příštích tří měsíc, třech měsících. Eh, vím, že jste si připravil pár slov pro náš výbor Eh, pakliže budete tak laskav, poté eh, dáme prostor poslancům, aby vám mohli klást otázky, ale už bez zdržování máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je pro mě skutečným potěšením mezi vás přijít. Třeba, že samozřejmě to není červenec, jak by to mělo eh, být, ale v září, protože už jsem zaslechl něco o diskuzi eh, z první části vašeho zasedání s kolegyní Víkary. Eh, já bych chtěl tedy promluvit o eh, dalších obecnějších prvcích, oni s ní jste hovořili spíše o právních záležitostech. My tedy za našeho předsednictví nejen kvůli časovým podmínkám, ale také kvůli politickým rozhodnutím jsme jej připravili tak, řídíme jej tak, jako první šest měsíců e, změny nového politického cyklu. A právě proto my tedy se snažíme co nejlepším způsobem řídit e, toto předsednictví e, také při zasedání v jednotlivých formátech rad. Váš výbor se věnuje vnitřnímu trhu. A je zapotřebí se zaměřit ve vaší oblasti působnosti na tři hlavní osy a to jsou také důležité věci pro naše předsednictví. Za prvé, eh, za prvé z, eh, rozbít ty překážky, eh, které brání lepší práci například na radě, tak abychom mohli uvožnit integrovaná pravidla, integrovanou práci, abychom mohli plně využít efektivity při práci na ambiciozních cílích Mám teď na mysli výsledky eh, evropských eh, voleb. Evropská unie musí se řídit tedy těmito cíly, které byly takto nastaveny eh, po evropských volbách. Také chceme rozbíjet tyto meze, tyto hranice na evropské radě, v evropských institucích, tak, abychom dosáhli strategických cílů. A chceme také rozbět bariéry. Překážky, to jsou témata, která vám jsou známa. Na vašem výboru jste se těmito tématy zabývali již za předchozího mandátu. Dodnes ovšem přetrvávají významné překážky, které brání vnitřnímu trhu v tom, aby uvolnil veškerý svůj potenciál. Zejména se jedná o regulační překážky, které je zapotřebí skutečně rozbít, abychom umožnili vnitřnímu trhu, aby sloužil našim cílům růstu, vytváření pracovních míst a konkurenceschopnosti. A potom tu jsou určitá strategická konkrétní rozhodnutí a my velice rádi sledujeme, že se jim věnuje Nová Evropská eh, komise, nacházíme je také Eh, v tom programu, který jsme uvedli na počátku předsednictví, už na počátku, nebo před naším předsednictvím, pan eh, Renci toto jasně eh, stanovil. Chceme se zabývat plánem pro investice a tím, se předložil pan Juncker. Ohledně tedy rozbíjení těchto překážek. Musíme se nově zamyslet nad fungováním e, Rady pro hospodářskou soutěž, to je váš hlavní partner a Rada pro vnitřní trh e, se musí stát podle nás e, radou pro reálnou ekonomiku, pro průmyslovou politiku. Proto je zapotřebí nově přemýšlet o vnitřním fungování Eh, tohoto orgánu, o působení eh, skupin na vysoké úrovni a rozvíjet hlubší synergie v některých eh, průsečících mezi Radou pro hospodářskou soutěž a jinými formáty rád, zejména tedy Radou ECOFIN. Jak víte, předložili jsme různé návrhy na reformy, na řízení a zprávu Eh, Rady pro hospodářskou soutěž v rámci takové širší eh, strategie. Dnes se poprvé na technické úrovni eh, odehrálo takové to přemýšlení, to reflexe, jak tedy má tento orgán fungovat v současné době za současného italského předsednictví a my chceme na konci roku zlepšit, nebo do konce roku chceme zlepšovat fungování na základě strategických rozhodnutí, která byla vykonána červnu eh, šefy vlád států a také na základě závazků, které předložil Jean-Claude Juncker a které přijal přímo před vámi, než byl eh, zvolen. Eh, takže je, zaměři, je zapotřebí zaměřit se na tyto strategické cíle. Stačí nám to, co vykonává hospod... Rada pro hospodářskou soutěž, nebo je zapotřebí revidovat situaci? Podle nás je zapotřebí revidovat Eh, toto eh, fungování a proto jsme velice eh, rádi, že to můžeme hlouběji vědomat a můžeme vám o tom více říct. Druhým tématem je odstranění překážek. To je téma doprovázející oblast vnitřního trhu. Aby se podpořil růst, je zapotřebí zaměřit síly na eliminaci zbývajících překážek které nejsou oprávněné a které brzdí plný rozvoj vnitřního trhu a brzdí také plné realiza- plnou realizaci efektivního a konkurenceschopného vnitřního trhu. Je jasné, že to vše musí být chápáno v souvislosti s mnoha dalšími eh, realitami eh, ekonomiky, eh, různými tradicemi ekonomicko-sociálního modelu v Evropské unii. Eh, nicméně je to naše priorita a v rámci této priority se chceme zabývat hodnocením kumulativních efektů jednotlivých eh, omezení existujících stále ještě v jednotlivých členských státech, zejména v oblasti eh, jednotlivých profesí a v sektoru služeb, kde je zapotřebí se zaměřit na nereglementační překážky. Komis, sledovali jsme tedy v předsednictví eh, práci komise a chceme spolupracovat s členskými státy nad tím, jak co možná nejlépe eh, zlepšit eh, normy týkající se vnitřního trhu, zejména tedy profesí a služeb. A my jsme ve Veroně ve Veroně 8. října připravili seminář, workshop zaměřený právě na toto téma, kde společně s Evropskou komisí chceme se zaměřovat na to, jak jednotlivé členské státy jednají, za to, co vykonávají, stačí, zda je zapotřebí něco posílit a jak se nejlépe dosáhnout těchto cílů. E, my máme za to, že zapotřebí ještě vykonat mnohé, abychom dokončili práci, která byla zahájena e, v průběhu minulého mandátu a také v průběhu činnosti nyní odcházející komise. Eh, ohledně dokončení jednotného trhu, protože ty cíle, které stále ještě nebyly zcela dosaženy, jsou podle nás velice významné. Jedná se o dokončení tedy jednotného trhu, o mobilitu pracovní eh, síly, o přeshraniční pohyb, pro přeshrani- jedná se o přeshraniční politiku. A to je velice důležité pro malé střední podniky, aby mohly plně využít vnitřního trhu. Nyní, po 20 letech, eh, to ještě eh, plně rozvinuté není. Chceme podporovat také eh, digitální ekonomiku. Digitální agenda, to je například balíček telekom, telekomunikací. A I tam my chceme postoupit zásadním způsobem před, co možná nejdál abychom eh, dosáhli eh, vyřešení tohoto telekomunikačního balíčku za našeho předsednictví, protože to je další ze stavebních kamenů, na kterém lze vybudovat eh, celou tuto realitu za našeho italského předsednictví. A další čtvrtý pilíř jednotného tedy mm, Single Act číslo dvě, tak to je sociální podnikání. My máme za to, že to je další aspekt, který je zapotřebí nezbytně realizovat. A který vyžaduje ještě eh, hlubší reflexe za nového mandátu. A za třetí se jedná o strategická rozhodnutí ohledně nových strategií. Eh, mám na mysli významnější konkrétnější mm, spolupráci, protože e, to je věc, kterou lze změřit. Je to 300 miliard, které je třeba přidat, neboli investiční plán, který byl oznámen Žánem Klodem Junkrem předtím, než byl zvolen zde před vámi. E, my toto považujeme za nesmírně důležitou věc a může to mít velice pozitivní e, dopad na vnitřní trh je zjevné, že za našeho předsednictví budeme usilovat především o to, pokud tedy komise bude vámi zvolena jako kolegium, budeme na tom spolupracovat velice úzce s komisí. E, v prosinci očekáváme, že pokud to takto půjde, že nám Evropská komise přednese možné hlavní směry, jak e, rozvíjet toto téma dál e, jakým eh, způsobem, z jakých zdrojů a jak budou využít to těch 300 eh, miliard. Ještě bych chtěl připomenout, že zítra na Radě pro hospodářskou soutěž, které budou předsedat, se bude hovořit o eh, plánu pro investice. Je to poprvé, co tato témata jsou prodiskutována na Radě pro hospodářskou soutěž. My jsme to my jsme to chtěli zmínit, protože už jsem to tedy já zmínil na počátku svého projevu a bylo to téma vyžadované od francouzské delegace. A přitom to je téma, které se týká celé Evropské unie. Jedná z... Nelze diskutovat o finančních záležitostech jen na ECOFINu, protože mají více aspektů. Je zapotřebí provést také širší analýzu a nejlepším prostředím pro to je právě Rada pro hospodářskou soutěž, která se odehraje zítra a kde o tom budeme eh, diskutovat. Máme tedy celou řadu významných bodů na pořadu jednání pro zítřek. Toto je politicky nejvýznamnější bod eh, naší práce. Eh, paní předsedkyně, myslím, že zde bych mohl mm, ukončit svůj projev. Eh, aby případně byl čas na dotazy. Ještě jsem chtěl poskytnout možná pár informací o spolupráci mezi celními orgány, o rámcové směrnici, o celních sankcích a o vesmírné politice. Je tu celé rozsáhlé téma vesmíru, ale myslím, že paní předsedkyně možná by bylo zajímavější odpovídat na otázky a mohla bych uvést nějaké detaily eh, o těch dalších tématech na základě vašich dotazů. Děkujeme. První otázka Robert Rochefort a potom paní Koraca Bild. Merci, euh, merci monsieur le ministre, merci cher Sandro. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji, eh, vážený Sandro. Eh, to, co jste řekl, zní velice jasně a skutečně to dobře doplňuje to, co před chvílí uvedla vaše kolegyně. Já jsem velice rád, že říkáte, že vnitřní trh je o reálné ekonomice jak už uvedla paní předsedkyně Vicky Ford, protože bez jakékoliv politického náznaku je tu tedy eh, výbor Ekon, nicméně náš výbor se zabývá reálnou ekonomikou. Eh, já bych chtěl znát eh, konkrétně odpověď. Nepříliš často se hovoří o následujícím. Toto všechno musí být pochopeno občany. Nejde jen o práci komise a nejde jen o práci vlád. Eh, vlády eh, se musí vrátit domů a každá z těchto vlád tomu dělat eh, reklamu. Ale je to také úloha rady jako takové. Jsou tu nějaké uh, dohody nebo nějaké kompromisy, které lze nalézt. A já bych rád věděl, jak chcete pedagogicky takto působit, jak chcete informovat občany, protože vnitřní trh to je věc, která je něčím nesmírně abstraktní pro občany. A vy jste se zmiňovalo o těch 300 miliardách, o kterých hovořil pan Juncker. Co to může znamenat? My víme, že na jedné straně to může být eh, užitečné pro investice, je to důležité pro eh, digitální vnitřní trh, do, pro, do, pro digitální ekonomiku, ale také to chápu tak, že občané a spotřebitelé, já bych nechtěl chápat spotřebitele jenom někoho, eh, kdo spotřebovává, ale je to také občan. Ale oni dnes úplně nechápou co to pro ně změní, tato investice do digitálního trhu? Jak to bude eh, generovat eh, růst a dynamiku? Já eh, mám rád ten dynamický přístup, který jste projevil. Ano, je dobré reformovat pravidla, jak působí rada, jak se pracuje na mezivládní úrovni, ale vždy zůstaňme otevření, protože dnes potřebujeme Eh, především to, abychom znovu nastatovali eh, evropskou ekonomiku a to musíme mít na paměti. Ana Maria, děkuji vám, paní předsedkyně, budu hovořit italsky. Eh, děkuji vám, pane státní tajemníku. Já vám opravdu děkuji za to, že chcete nově nastartovat Radu pro soutěž Eh, chtěli jsme, aby eh, rada skutečně svolala takovéto zasedání, aby vnitřní trh eh, byl chápan s veškerou důstojností, která mu náleží, s veškerým významem, který mu náleží v Evropské unii. Oceňuji to, co jste uvedl o reálné ekonomice, o odstraňování neoprávněných překážek, vy jste se zmiňoval o službách, o profesích, o digitální agentě. Ještě bych potřebovala jedno vyjasnění, protože já mám obavy, upřímně řečeno, že eh, teď tu jsou obrovské, eh, obrovská čísla týkající se nezaměstnanosti. Potřebujeme nastartovat růst. A je mi líto, že jste uvedl, že zásadní pro radu eh, Radu pro hospodářskou soutěž zítra budou, bude těch 300 mil, miliard eur. Místo toho, abychom osvobodili energii a, a ty síly, které zde jsou, které byly zdokumentáty, zde, zdokumentovány, zde existují. konkrétně. Co chce italské předsednictví učinit proto, aby plně realizovalo směrnici o službách? Kolik míst pracovních ještě nemáme, o které přicházíme, protože architekti nemohou eh, pracovat v jiném státě, protože musí změnit formu společnosti, jiné, po, eh, jiné pojištění musí mít občané, eh, musí změnit Eh, svůj eh, Europass a podobně. Rada pro hospodářskou souča, eh, soutěž by se měla soustředit na ta omezení, která brání v uvolnění energie, již potřebujeme k tomu, aby se e, nastartovalo a posílilo hospodářství, protože nemáme zatím více než 300 miliard. Za minulého mandátu komise byla připravena předložit Single Market Act 3, zaměřený výhradně na digitální agendu. My jsme žádali, a bylo to schváleno parlamentem, abychom měli test e-commerce, elektronického obchodování, o vzájemném uznávání, o neutralitě sítě, aby zde byla tato mobilita, o které se tak dobře hovořil, aby platila stejně tak pro služby, eh, fyzické služby, fyzické produkty eh, ve všech oblastech. Co tedy učiní eh, italské předsednictví, kromě toho balíčku Telekom, o kterém jste hovořil? Sergio Cofferati. Sergio Cofferati, prosím. A poté Lisa. Děkuji. Vítejte mezi námi. Jak se stává na začátku mandátu, zejména na začátku ehm, předsednictví, které je zkráceno kvůli počátku mandátu. Na druhé straně máte eh, výhodu, pokud ji tak tedy jednoduše nazveme, že můžete nastavit cestu, směr pro eh, činnosti, které následně budou blíže definovány. Hlavním tématem v Evropě je dlouhá krize, která stále ještě nebyla vyřešena a která způsobila eh, rozsáhlé negativní eh, dopady zejména na zaměstnání milionů eh, lidí. Eh, vznikla velká nezaměstnanost, eh, prohloubila se chudoba. Abychom tuto negativní tendenci obrátili, já oproti kolegyni Koradce si myslím, že potřebujeme kenezianskou politiku tak, a proto já oceňuji, že zítra se bude diskutovat na Radě pro svarskou soutěž o investicích a zejména o těch 300 miliardách. Eh, zůstává tady ještě myšlenka, že tyto finanční prostředky nejsou eh, dodatečné, ale že pocházejí eh, z jiných míst rozpočtu. My musíme dodržovat konzistentnost v našich politikách. U digitální agendy to také musíme mít na paměti. Digitální agenda je důležitá, infrastruktura také, eh, hovoříme o dopravě, hovoří se o síti, ale podle mne je zapotřebí učinit ještě další krok. A proto bych rád znal názor italského předsednictví. Eh, byly oznámeny určité částky do rozpočtu a ty jsou nedostatečné k tomu, aby, aby mohly podpořit eh, hypotézu mm, eh, růstu. Příspěvek jednotlivých členských států je podmíněn krizí. Nemáme snadno dostupné zdroje ale právě z toho důvodu si myslím, že bylo užitečné znovu uvažovat o vlastních zdrojích pro rozpočet Evropské unie. Ať už to jsou daně z finančních transakcí nebo eurodluhopisy. E, to jsou důležité věci, ale bylo by zapotřebí postoupit e, dál, abychom e, mohli zvrátit danou tendenci. Je zapotřebí také přepsat eh, strategii 2020, eh, protože ta se držela hypotézy růstu, k níž nedošlo. A my můžeme mít tedy eh, kvantitativní projekci, o které víme, že ji nemůžeme realizovat, protože krize nám odstranila ty zdroje, které jsme očekávali. Chtěl jsem tedy vědět, zda v prioritách vaší činnosti, eh, co se týče infrastruktur a u dalších témat, jak už se o nich hovořilo za minulého mandátu a při revizi eh, rozpočtu a ohledně otázky vlastních zdrojů, zda právě toto bude směr, kterým se bude ubírat v následujících dnech eh, italské předsednictví. Lisa Jaconsari. Lisa Jaconsari. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Nythän... Děkuji. Klíčová slova zde jsou zaměstnanost a růst. Ale je potřeba ptát se, jak generovat zaměstnanost a růst. Mnoho lidí došlo k závěru, že v moderním hospodářství, jako je Evropa, je v podstatě jediný způsob, jak toho dosáhnout právě e, tyto digitální interní trhy. Souhlasím s tím, co říkal Sergio Koferát. Je důležité dát společnostem vizi v tom smyslu, že se v Evropě něco děje. A proto ten 300 miliardový investiční balíček je tak důležitý. Nesmíme ho podceňovat. Ale jak skombinovat tuto digitální agendu a těch 300 miliard v tom investičním balíčku? Máme spoustu možností. Širokopásmový internet, e, přírodní zdroje z Arktidy, nebo různé další investice do železnicí a tak podobně. Mohl byste nám prosím říci, jak těch 300 eh, miliard bude využitých? Jistě to budou důležité investice do budoucna, tak aby ta digitální agenda byla co nejkonkrétnější, aby vytvořila u společnosti a u veřejnosti naději. Děkuji. Eh, Katrin Steiler, děkuji paní předsedkyně a děkuji eh, panu panu tajemníkovi. Eh, vyslechla jsem si, co jste říkal o digitálním trhu. To je reálná ekonomika, ale i v rámci toho musíme rozpoznat, že musíme řešit otázku digitálního vylučování. E, například minulý týden to skotské referendum e, vyhrálo tedy ano, že zůstaneme se Spojeným království, takže to vlastně eh, skončilo tak, jak já jsem chtěla, ale bylo tam 1,6 milionů lidí, kteří hlasovali proti setrvání ve Spojeném království, kteří eh, jsou v naprosté deziluzi z politiky, jsou zklamáni a tak dále. A když se podíváme na Evropskou unii, vidíme, že vše, co děláme zde, musí být relevantní vůči našim občanům a jejich každodenním zkušenostem. že se to má týkat jednotného vnitřního trhu, musíme se podívat, jaké zde máme lidi, jaké mají dovednosti, jaké jsou podmínky pro růst a také eh, jak si přemýšlení o tom, jak digitální trh může změnit každodenní život lidí. A včetně toho, ehm, že musíme se zaměřovat na digitální inkluzi. Takže eh, můžete prosím říct něco o tomto a o tom, jak řešit otázku nedůvěry v politiku. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další se hlásí? Ne. Tak se hlásím já. Dnes dopoledne proběhla řada prezentací eh, k jedné velmi podrobné zprávě, kterou tento výbor zadal. Bylo to vlastně pět zpráv dohromady. To se jmenovalo Cost of Non-Europe, to znamená náklady na neexistenci Evropy. Já bych tomu spíš říkala potenciální výhody jednotného trhu. Já myslím, že ten titul takto byl velmi negativistický. A viděli jsme poměrně významná čísla v oblasti zboží. Eh, Přicházíme zhruba o 200 miliard ročně. Eh, jednotný trh ve službách je zhruba 300 miliard ročně. Ale také tu zaznělo, že univerzální řešení neexistuje a taky tu zaznělo, že eh, v mnoha těch oblastech jde především o implementaci a e, jde také údajně o to, že e, jednotlivé členské státy musí lépe chápat e, řešení vybíraná dalšími členskými státy. Takže já bych se vás zeptala, až půjdete zítra na tu radu, místo toho, že budete slibovat, dokončíme digitální trh, to nezvládneme, protože ten bude vždycky o krok napřed, Opřímně, kdy, eh, myslím si, že den, kdy něco dokončíme, tak je dnem, kdy přestaneme inovovat. Ale eh, můžete nám prosím říci, jaké konkrétní kroky můžeme podniknout, abychom je tady mohli vysvětlit spotřebitelům? místo toho, abychom říkali, otevřeme jednotný trh ve službách, kdy, jak, co konkrétně, jaké výhody budou spotřebitelé eh, z těchto kroků mít. Myslím si, že právě tím, že se podíváme a zaměříme na jednotlivé, konkrétní a jasné kroky, ke kterým budeme mít zpracovány detailní studie dopadů ex ante, abychom mohli demonstrovat jejich dopad na reálnou ekonomiku, snad takto bychom mohli dosáhnout nějakých těch výhod a nejenom generických sdělení. Já bych raději viděla konkrétní činy, které zajistí růst konkurenceschopnost a nová pracovní místa. Takže možná se s námi můžete podělit o nějaké myšlenky eh, z tohoto hlediska. Grazie, grazie presidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych eh, začal přesně od eh, vaší otázky, což je také současně poznámka. A tím bych navázal na dotaz pana Rošfora z začátku jednou ze stále otevřených otázek po 20 letech stále. Já si vzpomínám, že jsem byl ještě student, když byl v Bruselu uveřejná zpráva Čekýny ohledně nákladů na to, kdyby nebyla Evropská unie. Možná je to přes 20 let, to bylo ještě před rokem 92, jestli se úplně neplatu. A tehdy ta zpráva tedy eh, fungovala velice dobře, to bylo jedním z dokumentů, který poskytli politické velkou hnací sílu eh, k vytvoření nebo k zahájení, k zahájení jednotného trhu, protože stále ještě není dokončen. Chtěl bych tedy říct, že stávající problém je dvojího druhu. Za prvé tu jsou náklady na to, že se nám nepodařilo dosáhnout cílů, které byly vytyčeny, a na druhé straně silné nevědomí eh, toho, jaký prospěch eh, dosažené cíle byl přinesen eh, evropským občanům. Takže je to taková nedůvěra vůči mm, institucím obecně, včetně evropských institucí. A v této situaci je o mnoho důležitější ještě to, co vy jste říkala, neboli pracovat na konkrétním vysvětlování toho, jaké benefity v jednotlivých eh, odvětvích přináší eh, dosažení těchto cílů. Co se mění pro evropské občany, co jim to přináší. To je úsilí nutné pro nás všechny. Eh, vy se mě takto můžete ptát spíše jako zástupce vlády, spíše než jako zástupce předsednictví. Je zapotřebí se tím zabývat na radě, také vy v Evropském parlamentu, eh, v jednotlivých volebních okrscích, které eh, vás zvolili. Je zapotřebí takto neustále pracovat, pedagogicky působit, vysvětlovat kapilárně přímo na místě eh, protože vy jste tím hlasem a megafonem pro evropské občany ale je důležité i vědět, jakým způsobem je předkládána evropská tématika iniciativy Evropské unie e, tváří v tvář veřejnému mínění e, a vláda. My jsme úplně opustili e, tu retoriku, to nám ukládá Brusel, to nám ukládá Evropa. To není pravda totiž, protože my ty, tato rozhodnutí přijímáme společně jako vlády, jako parlamenty a také e, taková situace vlastně neexistuje, že to přináší Evropa jako zvnější, zvenku. Pokud to někdo u nás říká, eh, tak je možné, že nám to pomůže dosáhnout eh, výsledku ve vnitřním eh, trhu, tak mi to připadá eh, zvláštní, protože my v Evropské unii jak bychom mohli říkat, že nám něco zvenku vnucuje nějakým způsobem jednat, nebo že nám to vnucuje nějaký model. Je to nová úroveň, na které my působíme a která nám umožňuje společně vytvářet to, co lze účinněji dosáhnout cíle než na místní úrovni a nebo na národní úrovni. A ve výboru pro vnitřní tak máte spoustu specifických eh, témat, ve kterých eh, se právě na toto můžete zaměřit. Rada pro hospodářskou soutěž a já eh, teď přecházím k otázce paní Koraci. Je jasné, že se jí budou věnovat média, zejména s na investice. Plán pro investice je velice důležitá věc. Já jsem pevně přesvědčen, že to, co posud chybělo v dělbě práce mezi členskými státy Evropskou centrální bankou a dalšími aktéry je politika investic na evropské úrovni. Členské státy byly pomalí v tom, když ještě nebyla krize, nevyužili té doby, kdy nebyla krize, k tomu, aby dosahovali cílů, eh, strategických cílů Evropy 2020 a úkolem členských států velice seriózně realizovat reformy, které jsou nezbytné k tomu, aby se posíla fáze růstu. A vy to velice dobře víte, že my jako e, italská vláda usilujeme právě o toto v klíčových sektorech pro italský růst ve střednědobém a dlouhodobém období. Mám e, na mysli e, několik konkrétních sektorů. Evropská centrální banka je ta, která vynikajícím způsobem, tak to pusy například eh, Draghi řekl, že zapotřebí využít eh, co možná nejvíce toho eh, potenciálu Evropské centrální banky, ale to nejsem já, kdo by tady měl o tom eh, hovořit. Nicméně můžeme konstatovat, že to je právě ta úloha Evropské centrální banky. Jde o politiku investic, eh, která bude sloužit strategickým cílům, které si klade Evropská unie a které je zapotřebí eh, Eh, řešit politikou investic a nejen eh, jejím prostřednictvím, ale prostřednictvím také dalších politik, například eh, směrnici o službách a dalšími prostředky. Chtěl bych takto odpovědět i paní Jakoncary. To je Otázka ve dvou částech, jak už řekl Jean-Claude Juncker komisařům. Máte vynikající příležitost, a to jsou slyšení komisařů, předtím, než se bude hlasovat tedy o komisi jako kolegiu. Vás vybízím, abyste se zeptali těchto kandidátů, jak chce využít Junckerova komise těch 300 miliard s jakými cíly, v jakých odvětvích. Z našeho pohledu jako předsednictví je stačí se podívat na náš eh, program, protože tam máme několik priorit. A mezi těmito prioritami je i digitální agenda. Té věnujeme velikou pozornost. A digitální agenda, doprava a energetika podle nás mají být eh, tři velké priority, na které je zapotřebí eh, soustředit velkou část tohoto plánu. A to je konec konců také v takzvané Eh, ve Van Rompuyově agendě takzvané zaměřené na změny. Takže pro nás digitální agenda je velice důležitá, je velkou prioritou. A nyní tedy nejen, že odpovím paní Korac, ale chtěl bych ještě říci, že tady nejde jen o jednotný trh v telekomunikacích, což pokud se nám podaří dosáhnout dohody v rámci eh, tohoto pololetí, tak by to bylo opravdu úžasné. Je to skutečně úhelný kámen, na kterém lze stavět eh, digitální eh, jednotný trh. To je tedy ambiciozní cíl, který sledujeme, chceme jej dosáhnout, budeme se o to snažit ze všech sil, ale jsou tu i další legislativní témata, kterými se budeme zabývat, jsou už ve značně pokročilém stádiu, chceme na ně zaměřit naše úsilí jako Eh, rotující předsednictví, jedná se o informatiku, o přístupnost webu, eh, o řízení zprávu internetu, eh, například je to americký systém systém těch vícero aktérů, kteří společně spravují internet. Hlavním principem je, abychom postupovali, eh, abychom navázali tedy na předchozí předsednictví eh, ohledně digitální agendy. Pro nás je důležitá například eh, Digital Venice, digitální Benátky. My jsme pozvali různé představitele členských států a vlád, aby se sešli a hovořili o globálních realitách eh, digitálního sektoru aby hovořili o startupech, o mladých podnikatelích a s mladými podnikateli, eh, aby se tedy mohli zabývat tím, jak se možná nejlépe a nejrychleji rozvíjet eh, digitální agendu. Toto všechno bude záviset na dalších akcích. V říjnu každého roku Eh, eh, rada hovoří o tom, jak se aktualizuje, tedy jak probíhá ta digitální agenda. Na jarní radě se hodnotí realizace evropského semestru, hovoří se o ekonomických strategiích, tak my bychom si přáli, aby pravidelně každý rok na úrovni států, nebo tedy šéfů států a vlád, se diskutovalo, jak jsme o tom diskutovali v Benátkách s paní Nili Cruz, Eh, o digitální agendě. Zítra nás čeká důležité téma na Radě pro hospodářskou eh, soutěž, a to je revize eh, strategie Evropa 2020. My se připravujeme jako předsednictví na konzultaci, která by měla vést k formálnímu rozhodnutí o revizi této strategii strategie. O tom se má diskutovat e, na radě v roce 2015 e, v prvním e, pololetí, tak právě, aby ona dělítka či aby ty bariéry, které existují, byly zrušeny veškeré sektoriální eh, rady, a zítra to je tedy Rada pro hospodářská soutěž, která o tom bude hovořit, všechny tyto formáty zasedání rad jsou vyvízeny k tomu, aby hovořili o tom, co fungovalo v Evropě 2020, co je zapotřebí revidovat, co má fungovat líp. A potom v prosinci chceme diskutovat o eh, zprávě, chceme předložit zprávu o stavu těchto prací, abychom připravili eh, formální rozhodnutí o revizi které bude poté odhl- bude hlasováno v březnu 2015. Paní předsedkyně, zůstaneme ještě mm, v digitálním tématu, odpovím paní Štilerové. Já souhlasím s tím, že jako předsednictví a na Radě pro vzdělání eh, s kolegyní Jenny se budeme zabývat digitálními dovednostmi vzděláváním prostřednictvím digitální techniky. Je zapotřebí, aby se i tomu věnovala tedy eh, rada v tomto formátu eh, pro školství a vzdělávání. Eh, pan poslanec Koferáty mm, hovořil o dalším tématu. Já nebudu diskutovat ale o tom, co jste říkal o investicích, protože tam se úplně shodneme ohledně Evropy 2020, této strategie, tak my máme za to, že je že může být užitečné, to je třeba ještě ověřit, bude-li zde vůle další delegací, zrychlit diskuzi o rozpočtu 2016 a očekává se tedy revize v rámci víceletého finančního rám, otce. Nyní chceme ověřit s dalšími delegacemi, zda je vhodné tedy tuto diskuzi zahájit dříve, protože v rámci takovéto diskuze některé z těchto návrhů mohou být analyzovány a zhodnoceny a bude zajímavé také vidět, jaké výsledky přinese pracovní skupina o vlastních zdrojích, ve které pracuje náš eh, kompatriot Mario Monti. To je skutečně otázka, která si zaslouží pozornosti a ověření. Jde nám tedy o to, abychom, pokud to bude možné, zahájili tuto diskuzi dříve. Zpátky k otázkám paní Koráce. Jaká konkrétní opatření provádíme nebo chystáme ohledně dokončení jednotného trhu, zemna se ohledem na služby. V partnerství s komisí se snažíme zjistit v jednotlivých členských státech, jaká opatření je zapotřebí ještě přijmout k zjednodušení, eh, zrušení překážek, eh, jaká opatření je zapotřebí přijmout. A proto, abychom byli ještě ambicioznější. Toto jsou témata, která se budou probírat na pracovních skupinách, jak jsem říkal, 7. Eh, října. Ne, to bude 8. teď se opravuji se bude konat konference o nezaměstnanosti na úrovni šéfů státu a vlád v Itálii. Evropský akční plán pro eh, obchodu, na kterém my také pracujeme společně s komisí, abychom zjistili, jaká jsou ona opatření nebo ty překážky, které brání ještě přeshraničním obchodům. A v tomto kontextu jsme zahájili takzvanou peer review, abychom zjistili, co ještě vykonat k dosažení uvedeného cíle. Je tu také vnější rozměr vnitřního trhu. Jedná se o obchodní dohody zemena TTIP. To má některé velice delikátní prvky eh, týkající se ochrany životního prostředí, sociálních prvků a podobně. Ale pokud toto všechno budeme mít na paměti, všechn, všechno toto upozornění, eh, tak eh, můžeme dále postupovat abychom pomáhali dokončit vnitřní trh. Ještě jedna otázka je důležitá, myslím, že zde nezazněla. Chtěla bych informovat eh, vážené poslankyně a poslanci, že dnes eh, dopoledne eh, Korepel na návrhu nařízení o vzájemné pomoci mezi administrativními orgány členských států ohledně správné aplikace celních zemědělských pravidel. Myslím, že právě kolegyně Jakoncer je tam Mm, pravorejkou, tak ta bude spokojená, protože dnes Koreper přijal vyjednávací mandát s cílem zahájit vyjednávání e, v trialogu s Evropským parlamentem, tedy s vámi, a to co možná nejdříve, aby do konce poletí bylo možno dosáhnout e, zrychleného druhého čtení. A tady se jedná právě o to rušení těch eh, překážek ve vnitřním trhu konkrétním způsobem, o který se zmiňuje, protože jinak za pět let tu bude někdo další, kdo bude eh, žádat další zprávu o nákladech na nedostatek nebo na existenci Evropy. Děkuji vám, paní předsedkyně. That was, uh, tak eh, to bylo úžasné, Tak byla to odpověď na takové množství otázek. A my tedy e, budeme určitě navzdory e, rozmanitosti názorů pracovat velice intenzivně na naší práci, takže přejeme vám mnoho štěstí v práci. Děkujeme. Can I just make an announcement before... Prosím vás ještě oznámení, než se rozejdete. Jen připomínám, že zítra ráno začneme eh, tím školením o tom, jak používat aplikaci e-meeting. Já bych prosila sekretariát, aby ještě přesno, co rozeslal ještě jednou ty eh, e-maily, eh, které eh, které to oznámí včetně příslušného linku. Takže prosím vás, abyste to měli v tom přístroji, který běžně používáte. Vemte si sebou tedy své zařízení, mobily, tablety, počítače Eh, kde tedy je používáte pro e-meeting. Budeme pokračovat za pět minut.